Milí kolegové, máme jednu minutku po deváté hodině, tak začneme. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Tady k tomu pořadu jednání si dovolím říci, že výměna názoru ke Kambodže se bude konat neveřejně. Nemám žádné podněty k změnám a proto, pokud nejsou vůči pořadu jednání žádné námitky, tak byl tímto přijat. Bod eh, číslo dvě. Jako vždy, mezi sděleními předsedy zazní, že je tato schůze webstreamována. Zdravím tedy všechny od Talinu až po Lüneburg a eh, od eh, severu až po Soluň, protože tady máme tlumočení, tak prosím mluvte jasně a srozumitelně, vše bude přetlumočeno všem. No a ještě bych si dovolil přivítat Stefaniu. To je naše nováčenka sekretariátu. Tento měsíc začala u nás pracovat, přeji hodně zdaru a vítám ji v našich řadách. Bod číslo 3. Pokračující vyjednávání, třístranná jednání. V současné době probíhá jedno vyjednávání, to je screening přímých zahraničních investic zpravodaje Franka Průsta. V květnu jsme odhlasovali naše stanovisko v této věci a vyjednávání pokračují pomalu. Ale už eh, hned ze začátku jsme se shodli na určitých procedurálních záležitostech. První zasedání bylo 27. září, další bude zítra 11. října. No a nyní už se pustíme do těch kontroverznějších záležitostí. V zásadě se obě strany a i komise vynasnaží, abychom dosáhli kompromisu do Vánoc. Pracujeme na tom tvrdě a zdá se, že by po nastavení ještě dalších schůzek se vše mohlo zdařit v rámci toho času, který máme k dispozici, by se snad mohlo povést vše dotáhnout do konce do listopadu. Nejsou žádné komentáře, výborně. Pokračujeme body 4 a 5. Společná rozprava k rozhodnutí Rady o uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Víme, že Evropský parlament musí dát svůj souhlas. Lhůta pro pozměňovací návrhy byla 2. října. Všechny tedy pozměňovací návrhy k tomuto usnesení byly předloženy. Obvykle bych dal slovo zpravodaji panu Previérovi. Není zde. Máme tady však Davida Martina, který tímto dostává slovo. Děkuji, pane předsedo než se vyjádřím jménem Pedra, tak si dovolím jej pochválit, protože opravdu krásně to vše provedl všemi zákrutami a snažil se tlačit na japonskou strany v otázkách, na nichž parlamentu záleží. A nyní už hovořím jeho hlasem. Za prvé, omlouvám se, že dnes nemohu být přítomen k posouzení pozměňujících návrhů k této dohodě o ekonomickém partnerství, ale tento týden se účastním delegace výboru EKON. Za druhé, rád bych zdůraznil, že japonský velvyslanec Kazu Kadama eh, pro EU, Evropské unie, eh, napsal eh, Evropské unii, že si přeje ustanovit rámec pro vypracování kompromisu v oblasti této dohody a poinformoval nás, informoval nás, že první zasedání se bude konat už v říjnu, což je něco, čeho si velice ceníme. Chci připomenout, že Tady jsou tři hlavní důvody, z nichž na této dohodě opravdu záleží. Obchodní umluva s Japonskem má nesmírný strategický význam, protože je eh, dobře načasovaným signálem, že si přejeme otevřený a eh, obchod, kde vládnou určitá pravidla a eh, to je signál Donaldu Trumpovi. Navíc nám to otevírá trhy azijsko-tichomořské a za třetí, z hospodářského pohledu je to výhoda pro všechny, otevírá to japonské trhy a zároveň chrání naše nejzranitelnější hospodářská odvětví. A ještě další důvod, totiž dohoda s Japonskem už je dohodou nové generace, která bere v potaz udržitelný rozvoj práva zaměstnanců a ochranu životního prostředí. Poprvé se jedná o kompromis, který byl dohodnut i v oblasti klimatických změn, eh, firemní eh, odpovědnosti a eh, rovněž i udržitelný rozvoj. Pozměňující návrhy. Tady chci poděkovat kolegům za jejich přispění eh, k této zprávě o závěrech, o výstupech této smlouvy. Obdrželi jsme 236 pozměňovacích návrhů. Společně s kolegy z socialistické frakce sám jsem předložil 18 pozměňovacích návrhů. Některé z nich jsou čistě faktické povahy, například pozměňovací návrh 83, který aktualizuje eh, počet měst, 58 jich bude místo 48. Pak 89 vyjasňuje možnost dalších zeměpisných eh, indikací k tomu seznamu. Pak máme 134, to je rozhodnutí Japonska o zřízení ministerského rámce eh, a ustanovení výboru pro udržitelné aspekty. To totiž nastalo později. Další pozměňovací návrhy k určitým důležitým záležitostem jsem předložil, protože tam nebylo možné v tom původním textu jej prodloužit. E, to je 218. obohacená spolupráce a koordinace s Japonskem v oblasti dalšího mm, vývoje globálního systému obchodování založeného na pravidlech VTO a 227 o dobře fungujících vnitrostátních poradenských orgánech. Ty eh, pozměňovací návrhy bych rozdělil do tří eh, kategorií. První, tam určitě najdeme společné eh, jmenovatele. Druhá kategorie těch pozměňovacích návrhů, tam je odstavec 11, to je přeskum e, udržitelného rozvoje, to je citlivější záležitost a pak jsou poznací návrhy, které jdou všelijakým směrem a tam ani nevidím šanci dosažení kompromisu. V pondělí dopoledne jsem předložil 22 návrhu na kompromis novým zpravodajem, kde jsem se snažil zohlednit jejich přístup největší možnou měrou. První zasedání stínových zpravodajů 8. října dopadlo slibně, prošli jsme ty kompromisy, vyměnili jsme si názory i k odstavci 11, to je právě ta složka přeskumu udržitelného eh, obchodování. Tedy první schůzka dopadla dobře, děkuji všem za konstruktivní spolupráci a ještě Pedro říká, že se bude těšit na další spolupráci. Děkuji, Davide. Dávám nyní slovo stínovým zpravodajům. Každý dostává tři minuty za EPP pan Ans. Ano, dobrý den. V první řadě bych rád poděkoval Sila Pereira, kolegovi tedy Pedrovi za kvalitní práci. Opravdu se nyní zabýváme poznajícími návrhy tak, jak je zde přednesl pan Martin. Chci rovněž poděkovat panu Valencovi, s nímž jsem společně předložil celou řadu poznajících návrhů. To byl stínový zpravodaj přede mnou. Máme tady různé záležitosti, které ještě musí být dořešeny. Pan Martin se dotkl těch nejdůležitějších. Právě odstavec 11 je jedním z nich, kde se hovoří i o potenciálních sankcích. Tam chceme, aby se to nějak provázalo s um, obchodní komorou. Um, pondělí o tom budeme dále jednat. Japonsko se opravdu zdá, to bere vážně, zavazuje se provádět to, co dohodneme. Zmínil jste se, že pan velvyslanec Kudama to stvrdil i písemně a nezapomínejme, že Japonsko prošlo základní reformou po 70 letech reformovalo svoje práva pracujících, svůj pracovní trh, pracovně právní rámec. Tedy musíme tady se spravodajem opravdu úzce spolupracovat, tak aby se vše eh, dalo dojednat eh, ke spokojenosti všech. Snažíme se, aby opravdu do konce toho volebního mandátu vše bylo uzavřeno a zatím to vypadá slibně. Děkuji za EKR, eh, je to pan Kamal. Ano, děkuji pane předsedo, děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Já nejdříve chci poděkovat zpravodaji. My nahlížíme tu zprávu jako velice vyváženou. Opravdu eh, se tam objevuje, kolik jsme toho dosáhli. Eh, lidé se snaží často něco eh, předvídat a často se jim to nenaplní. Tady ale to opravdu vypadá dobře z pohledu toho, jak kvalitní je ten text mnozí měli obavy. Tady si musíme cenit toho, jak už to vypadá. Já, je tam zmínka jak o výhodách, hospodářských výhodách i pro spotřebitele. Jedná se o největší bilaterální obchodní dohodu, kterou EU kdykoliv uzavřela a rovněž zdůrazňuji už i ostatní, že tam budou odstraněny bariéry eh, tarifní, netarifní. Hovoří se tam o takzvaných výjmenovaných městech, eh, která budou požívat ještě další přednosti a rovněž chráníme jak náš výrobní sektor, tak i zemědělství. I moje politická skupina vidí, jak pozitivní bude přínos ke spravedlivému obchodu právě této dohody. Jsme rádi, že tam má velkou dimenzi i právě udržitelná agenda, kde se um, obchod a udržitelný rozvoj dávají dohromady a kde Japonsko se zavazuje dodržet závěry pařížské dohody. Rovněž tam máme kapitolu o malých středních podnicích, firemním řádu, zprávě. E, víme, že právě významným počet firm, které chtějí vyvážet, případně už vyvážejí do Japonska, jsou firmy malé a střední a doufáme, že i jim to prospěje ještě více. Vítáme rovněž to, že se tam jasně uznává životodárná úloha um, přeshraničních datových toků. To víme, že je to v podstatě naše soudobá měna, bez níž se nikdo neobejde. Jinak když se hovoří o mechanismech eh, a případných sankcích, tam se ještě musíme zamyslet. Tam se to nesetkává s obecnou podporou. My jsme důsledně proti, zejména u partnerů, kteří uvažují podobným způsobem jako my, tedy s Japonskem, aby něco takového bylo zavedeno. Rovněž sice je pravda, že udržitelný rozvoj je tam správně zahrnut a ale jsme přesvědčeni, že by se vše mělo zakládat na spolupráci a dialogu. Tedy obecně eh, shrnuto vítáme tuto pracovní verzi. Nechci nikoho zavalit eh, podrobnostmi, předložíme naše podměcí návrhy a děkuji zpravodaj. Já děkuji vám za Alde Matěj Hirsch. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, kolegové, vě, velká většina těch více než 200 pozměňovacích návrhů um, ukazuje, že se všichni snažíme vše dotáhnout stejným směrem do pozitivního závěru a že ten pozitivní efekt chceme i posílit. Já bych z tohoto místa ráda srdečně poděkovala zpravodaji. Ono už to tady zaznělo, ale on je opravdu velice angažovaný a jedná se o e, důležitý signál, který co by Evropa můžeme vyslat a musíme si být vědomi i těch e, efektů. A z toho pohledu můžeme doplňovat to, na čem nám záleží, ono je to přirozené, ale zároveň zůstaňme konstruktivní, tak aby ten signál neoslabil, aby byl zcela jednoznačný z pohledu toho, že si Evropa přeje férový a um, kvalitní obchod s třetími zeměmi pro naši frakci má tato dohoda obrovskou hodnotu. My se zasazujeme za férovou um, výměnu um, a z tohoto pohledu bychom ji rádi ještě vylepšili. Nyní konkrétně, když se dívám na ty poznací návrhy a některé z nich jsou zamítány, tak já se táži, zda ti předkladatele vůbec znají Japonsko jako zemi. To je přece moderní demokracie. To je země, která si zaslouží respekt. Naši vyjednávací partneři si zaslouží respekt a uh, úctu. Jinak eh, oceňujeme, že se bude jednat o dohodu velice širokou, s širokým rozsahem, snad největší tohoto druhu. Pro nás, pro liberály, je enormně důležitá rovněž ochrana osobních údajů. Proto tam ty datové toky se musí bedlivě sledovat a možná se tam musí i leco změnit. Právě z pohledu například ehm, nařízení o ochraně obchodních osobních údajů a i my, co by parlament, musíme být informováni o jakýchkoliv prováděcích aspektech, protože musíme vědět, pokud by se tam něco měnilo. Dále ASDS, ten mechanismus um, toho um, žalování uh, státu, to pro nás je nemyslitelné a zároveň důležité je, že uh, veřejnost musí důvěřovat takovéto obchodních dohodě. Proto musíme jednat i jménem občanské společnosti a i ta implementace musí být důsledná. I tam ty kompromisní návrhy a pozměnící návrhy zcela jasně sledují aspekt implementace a působení té dohody, které by mělo eh, vše vést pak dále do důsledku. Jinak děkuji zpravodaji. Děkuji a za zelené pan Buchner. Vielen Dank. Děkuji vám. I já bych se chtěl připojit k díkům panu zpravodaji, který se opravdu pokusil vypracovat kompromis mezi všemi zúčastněnými stranami. Jsem velice rád, že se to takto dobře povedlo. Pokud jde o obsah, pokud se někomu dá, dá vyčítat, že by že by snad Japonsko nějakým způsobem nedodržovalo kapitolu eh, udržitelného rozvoje, tak jak tomu mám eh, poznámky. Eh, nejde tady pouze o Japonsko, jde tady i o nás. Jde tady o to, abychom měřili stejným metrem. aby obchod neměl absolutní přednost před pracovními právy a před životním prostředím. A za druhé, eh, pořád se říká, že eh, se nemusíme, eh, ne, že se nesmíme přizpůsobovat a tak dále. Já tu zemi znám, já jsem tam skoro dva roky pracoval, trošku znám jazyk, takže neznalost mi určitě nemůžete předhazovat. Pokud jde o obsah, tak emise CO2 v Japonsku jsou z nejvyšších na světě, když to přepočítáte na hlavu. Je to 9,5 tuny na hlavu a nespadlo toto číslo už od 90. let. Zhruba 90 celkové japonské energie pochází ze spalování ropy, uhlí a zemního plynu. To není nutné. My jsme provedli studie, které říkají, že to jde i jinak. A tamní ekonomika, zejména jaderná energetika, je zkrátka příliš silná a tuto cestu blokuje. Potom druhý příklad. Ilegální kácení, ilegální těžba dřeva je stále ještě v Japonsku obrovský problém, který nezmizí a to se velice dotýká i evropského lesnictví. Potřebujeme zkrátka eh, kapitolu o sankcích, eh, kapitolu o e, SDC a potřebujeme ji i pro evropské firmy, jak jsem už říkal. A konečně a naposledy, finanční pravidla v této dohodě jsou podle mého názoru katastrofální, protože právě e, liberalizují se právě ty věci, které přivodily finanční krizi. Tady je potřeba nutne, nutně nějakého zlepšení. Děkuji. Děkuji a Zague Helmut Scholz. Děkuji vám, pane předsedo. Já se také samozřejmě připojuji k díkům panu zpravodaji za to, že se pokusil vypracovat kompromisy eh, na základě celé řady pozměňovacích návrhů a já vidím prosazování této dohody pozitivně, ale i kriticky. A zpravodaj se pokusil eh, o nějaký kompromis. Jestli se mu to podaří, to je podle mého názoru otevřené, protože naše frakce eh, se staví velice kriticky eh, k předložené dohodě. Něco z toho už vyjmenoval pan kolega Buchner od Zelených my považujeme otázku udržitelnosti a agendy udržitelnosti za velmi důležitou, eh, kterou eh, konec konců, eh, ke které jsme zavázaní tím, že jsme ratifikovali agendu 2030 a z tohoto důvodu zejména eh, vnímám kriticky tu situaci ohledně eh, zemědělských produktů a dalších aspektů eh, reálné ekonomiky. Já si myslím, že musíme čím dál více zdůrazňovat účinky a vzájemnou provázanost hospodářské soutěže a e, výrobní struktury, což znamená, že ne, nemůžeme popírat, že e, celá, celé branže budou e, těžit z otevřeného přístupu na evropský trh potravinářské produkty a japonské, japonské zemědělství tím bude do značné míry ohroženo. My tím ale nevyřešíme naše problémy protože eh, tady dojde k situaci dominance na trhu. Eh, je potřeba se nad tím zamyslet, musíme si upřímně říci, že bilaterální dohoda eh, se musí zabývat i centrálními otázkami udržitelnosti životního prostředí a pracovních práv. A kromě toho i, finan- i my považujeme finanční pravidla za nedostačující, k tomu jsme velice kritičtí. Tady eh, velice hrozí díky reálné moci japonského finančního sektoru, že budou tlaky na eh, liberalizaci a my musíme ukázat, že nechceme eh, znovu zažít ta nebezpečí z doby před deseti lety. Dále eh, ilegální kácení lesů, eh, to, tady, to tu je, ale není zmíněn ilegální lov velryb a modrého tuňáka, což ukazuje, že je tu mnoho povinností a závazků, které tu nefigurují, zatímco v dohodách s ostatními partnery ano. A ještě jeden pod závěrem. Domníváme se, že pokud eh, se tyto otázky, které zmiňuji, neobjeví v dalších pozměňovacích návrzích, tak budeme požadovat eh, aby eh, parlament upustil od ratifikace této smlouvy. Děkuji paní Tiziana Begin z EFDD. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji za úctyhodnou práci. Jak jsem už říkala, já jsem pro tuto dohodu. Myslím si, že pomůže mnoha evropským firmám vstoupit na japonský trh Podala jsem pozměňovací eh, návrhy ohledně mechanismu eh, eh, řešení sporů. Musíme si uvědomovat, že některé ekonomické sektory musí být chráněny, abychom chránili evropské firmy a jejich pracovní místa. Reciprocita je dalším tématem, ke kterému podáváme pozměňovací návrhy. Je potřeba, aby Japonsko zacházelo s evropskými firmami stejně jako se svými vlastními. Spravodaj přijal tyto pozměňovací návrhy a e, chtěla bych se vyjádřit kriticky i k dalším oblastem, jako je dřevo a liberalizace z trhu se službami. Japonsko je vyspělá země, ale přesto v ní stále platí trest smrti, což je tam také zmíněno. Eh, jsem velice ráda, že moje pozměňovací návrhy o přístupu na trh a transparentnosti a potřebě eh, vyšší ochrany spotřebitele byly přijaty a že jsou součástí eh, předběžných návrhů kompromisů. Eh, chtěla bych říci, že jsme proti eh, ochraně investic podobné jako SITA a já doufám, že komise nehodlá tuto doložku eh, do smlouvy zahrnout. Děkuji. A teď další poslanci našeho výboru na dvě minuty. Jude Curtin Darling jako první. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji Pedrovi za to, že vypracoval velice užitečný první koncept eh, zprávy a že koordinoval monitorovací skupinu. Já mám dvě poznámky, eh, které v podstatě pokrývají všechny pozměňovací návrhy, které jsem podala. Eh, ta první z nich je podobná tomu, co říkal Klaus Buchner, obchod a udržitelný rozvoj. Moje pozměňovací návrhy na toto téma nejsou nutně kritikou Japonska, ale spíše kritikou evropské strany těchto vyjednávání. Podle mě jsme nešli dostatečně daleko a tady v parlamentu se říká, že eh, máme různé pohledy na různé aspekty obchodu a udržitelného rozvoje, ale je potřeba, aby bylo jasno, že kdykoliv eh, na plénu zazní otázka eh, obchodu se sankcemi, tak kdykoliv něco takového projde a je to závazné, Eh, jako například společenská odpovědnost firem, ta prošla plenárkou ne jednou, ale třikrát za poslední roky, tak z toho je jasně vidět, že náš parlament je pro eh, silný eh, aspekt udržitelného rozvoje, vymahatelného. Takže nepředstírejme, že je tomu jinak. Rozpory panují v tomto výboru pouze, což je něco jiného. Pokud jde o otázku sankcí, tak zpráva, o které jsem byla stínovým zpravodajem, implementace společné obchodní politiky, to je zpráva eh, Tokie Saifi. Eh, Ta požaduje debatu o pokračování sankcí. Komise nicméně odmítá eh, jakkoliv smysluplně přijmout opatření nebo jakékoliv alternativy toho, jak by mohly vypadat sankce v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Paradoxní je na této dohodě je, že Japonsko se už podepsalo v TPP sankční opatření, takže to je partner, u kterého jsme mohli být konstruktivní a u kterého jsme mohli zatlačit, eh, aby se vše posunulo vpřed a abychom eh, znovu získali důvěru lidí v obchodní politiku, abychom redefinovali globalizaci a vytvořili globální pravidla. A potom ten můj, můj druhý komentář komentář se týká investi- eh, investice, ochrany investic. Vítáme eh, to, že tam není žádný toxický systém ISDS nebo ISS, který naprosto vykolejil celou debatu o SITA. To, že to v, Japonsk- v dohodě s Japonskem není, znamená, že ratifikace bude jednodušší. Děkuji paní Katajnen. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, nejprve bych chtěla vyslovit podporu tomu, co říkala Nadia Hirsch. Je velice důležité, abychom e, podpořili tuto dohodu. Linie ALDE je už nyní jasná. Tato dohoda je obrovským úspěchem. A zejména e, Mám radost z toho, jaké příležitosti přináší e, například zemědělským produktům. Více než 80 našich produktů e, nebude podléhat clům na základě této dohody a je proto velice důležité investovat do implementace dohody. E, jsme také velice spokojení s tím, že i Japonci se k tomuto zavázali, jak už jsme se dozvěděli na minulé schůzi našeho výboru, když nám kolegové podávali zprávu o své delegační cestě. Tato smlouva nám dává mnoho příležitostí získat přístup na azijský trh, což jsou příležitosti pro naše firmy z celé řady různých sektorů. Musíme si také uvědomovat to, že máme náskok před USA, které teprve začíná s vyjednáváním eh, s Japonskem a bylo by dobré využít této výhody, kterou máme. A v tomto kontextu bych také chtěla poděkovat komisi za úspěšná vyjednávání. Maria Arena, prosím. Děkuji. Přesně tak eh, usnesení se váže celá řada pozměňovacích návrhů. My jsme prodiskutovali některé pozměňovací návrhy, které předložila frakce SND a mě by zajímalo, v jakém stavu je nyní eh, celé usnesení. Pokud eh, se nejprve budeme snažit prosazovat uzavření této dohody, vyplatilo by se pracovat nejprve na tomto usnesení. Nejprve tedy je třeba vzít v úvahu mezinárodní dohody ILO, protože v čase mezi ode dneška do ratifikace eh, této dohody by Japonsko mělo dosáhnout určitého pokroku, pokud jde o přejímání eh, základních rezolucí ILO pořád ještě nemáme jistotu, že ze strany Japonska budou ratifikovány. A pak je tu ta problematika charty trvalo udržitelného rozvoje a přístupu Evropské komise k této věci. V době, kdy nám komise řekla, že nehodla pracovat na eh, kapitole trvalé udržitelného rozvoje v tom smyslu, že by tam vložila sankce, jež jsme navrhovali, tak nám zároveň nebyla dána žádná záruka. A já bych ráda slyšela, co nám k tomu Evropská komise může říci a také tedy zdali plánuje nějaké zásadní kroky v období mezi od dneška do ratifikace. Já chci vidět eh, závazné nástroje, eh, které umožní respektování základních principů. A pak je tu třetí priorita – Dohoda z Paříže nestačí v textu mít na ní odkaz. Nejnovější zpráva IPCC ukazuje, že je třeba také jednat v této věci, že je třeba například kontextu této dohody respektovat biodiverzitu, zabránit odlesňování a já musím říci, že v tomto ohledu Japonsko nedosáhlo žádného zásadního pokroku. To znamená, že v období ode dneška do ratifikace musíme nejprve být svědky určitého pokroku. Revizní ustanovení v tomto ohledu nestačí. Děkuji. Také my jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů a já chci zdůraznit, že je důležité, abychom k Japonsku přistupovali s respektem, abychom e, uzavřeli obchodní dohodu, která je férová. E, pokud jde o kapitolu o trvale udržitelném rozvoji a případné sankce v této kapitole, to je pro nás důležité. Jude už to zmínila, já také nechápu, proč to nebylo akceptováno již v prvním kole jednání, proč tedy některé frakce jako EPP a podobně prosazují podobný mechanismus, jaký máme v dohodách s Austrálií, s Chile a s dalšími. Ale já myslím, že to není dostatečně závazné. A za druhé, a někteří tady argumentují tím, že eh, určité věci po Japonsku prostě nemůžeme chtít, že bychom tím ohrozili vzájemný obchod a důvěru. Já si to ale nemyslím, protože Japonsko tady po nás také něco chce, proto je důležité, abychom měli i určitý sankční mechanismus pro porušení určitých aspektů dohody. A je důležité, aby i Japonsko nám akceptací tohoto principu ukázalo, že je ochotno s námi spolupracovat a dosáhla určitého pokroku v oblasti například eh, podmínek na trhu práce, ochrany životního prostředí a tak dále. Jinak tedy mohu souhlasit eh, s myšlenkou, že je třeba, aby Japonsko ratifikovalo příslušné rezoluce ILO o pracovních podmínkách a pak je tu také tedy potřeba posílit kapitolu o trvalé udržitelném rozvoji tím, že do ní vložíme eh, určité sankce a také tedy záleží na posílení revizní klauzule. Pokud k tomu nedojde, nevidím žádnou další eh, možnost eh, po dalšího postupu. Děkuji. Také chci poděkovat zpravodaji za veškerou práci. Vidíme, že jste zohlednili celou řadu našich obav, například skutečnost, že Japonsko zatím neratifikovalo rezoluce ILO, také je tu tedy ta otevřená otázka dohody z Paříže. A navíc tedy celá ta dohoda je tak eh, rozsáhlá a komplikovaná, že některé záležitosti se ještě nepodařilo dořešit, například problematiku arbitráže. Neměli bychom tedy předbíhat další vývoj. Navíc tedy velký počet pozměňovacích návrhů poukazuje na to, že ta dohoda skutečně je problematická. My o takovéhle dohody nestojíme, protože eh, vlastně vnutí podmínky velkému, eh, velkému segmentu trhu a přitom eh, nekladou dostatečný důraz na některé aspekty, jako je ochrana životního prostředí pracovní podmínky a podobně. Dohody tohoto typu jsou totiž spíše v zájmu velkých nadnárodních společností a nikoli obyčejných lidí. Nejsou, v této dohodě nejsou dostatečně striktní podmínky, pokud jde o dodržování příslušných rezolucí ILO. Tyto navíc ze strany Japonska nebyly ještě ani ratifikovány a není to dostatečně ošetřeno. Také mám problém s tím, Jaká je situace s označováním potravin na obalu v Japonsku? Japonská praxe neodpovídá našim normám a také může podrývat hospodářskou soutěž. A konečně máme závazky v tom smyslu, abychom zajistili, že do dohody bude vložen odstavec o arbitráži. Je naprosto zásadní, tuto záležitost řešit. Já jsem k tomu také předložila pozměňovací návrhy Já doufám, že mě podpoříte. Pan Janfeld? Děkuji. Pane předsedo, já bych na úvod rád předeslal, že kdybychom chtěli zavrhnout ratifikaci této smlouvy, a tady hovořím ke všem kolegům, kteří se vyjádřují kriticky i k dohodě, i k usnesení, tak bychom v podstatě nikdy nebývali mohli žádnou dřívější dohodu akceptovat. Protože jak, kdykoliv se podíváme na všechny ty dohody o volném obchodu a porovnáme to, tak se zdá, že opravdu zde nejhlouběji, nejdůsledněji se snažíme pojmout všechny aspekty našeho partnera, našeho protějšku. A navíc tam máme už i závazky a ten udržitelný rozvoj. A tady ještě chci říci, a tady mě inspiroval Helmut a podobní, totiž pokud se opravdu máte na srdci těžký úděl zaměstnanců, pracovníků v Japonsku, zemědělců, případně japonské společnosti jako takové, tak se prosím podívejte na statistiky a podívejte se na hospodářský a společenský rozvoj v Japonsku, jak to vypadá. Já jsem přesvědčen, že 90 eh, či více procent státu eh, ve světovém měřítku by si přálo mít takové statistiky a takovou úroveň života jako v Japonsku. A byli by rádi, kdyby se jim to povedlo. A ještě k tomu dodám, jedním z nejbohatších států ve světovém měřítku je právě Německo. A tady se nedomnívám, že zrovna Němci by měli si stěžovat na svou životní úroveň. To je stát, který um, se zároveň vyčerpal několika válkami v historickém přehledu. A proč o tom hovořím? Protože takto přesně vypadaly osudy Japonska. To byly krvavé války s Čínou, s Ruskem, včetně druhé světové války. Země byla jednou velkou ruinou, občané trpěli chudobou. A podívejme se na obě země dnes. Jsou to vynikající země, výjimečné i po hospodářské stránce, i po civilizační stránce, i po stránce životní úrovně. Prosperují. Proč? protože se otevřeli na spolupráci nikoli v politické, ale i v hospodářské oblasti s jinými státy, s jinými regiony. Hospodářská výměna, rozvoj, to vše je ku prospěchu lidí, obyvatel, včetně těch zaměstnanců, pracovníků a zemědělců. A my jsme v Tokiu byli a hovořili jsme s nimi a oni jsou netrpěliví a přejí si ratifikaci této smlouvy. To jsou ti, o niž vy se domníváte, že přijdou zkrátka. Nám řekli, prosím, ratifikujte tu dohodu co nejdříve. Pan Gablik. Děkuji. Nebude mi dovolte poděkovat zpravodaji za dobrou práci a za jeho eh, schopnost představit to, jak důležitá je tato dohoda z hospodářského a politického hlediska. Já si rozhodně tuto hodnotu uvědomuji, nejde jen o to, že tato dohoda významně zvýší objem vývozu, ale také vyšle jasný signál toho, že Evropská unie podporuje mezinárodní obchod, který probíhá na základě transparentních a předem dohodnutých pravidel. To je v, tedy v éře prezidenta Trumpa v zahraničním obchodu mimořádně důležité. A pro nás je tedy právě tato transparentnost obchodních dohod zásadní je tady na půdě Evropského parlamentu. Já chci poděkovat zpravodaji za to, že své, ve svém stanovisku zdůrazňuje. Japonsko je pro nás mimořádně důležitým strategickým partnerem a proto je zásadní, že právě první dohoda tohoto typu zahrnuje i podmínky a přijetí závěrů dohody z Paříže. Konečně pokud jde o kapitalu trvale udržitelného rozvoje, ta sama o sobě je užitečným nástrojem, jak nadále vyvíjet tlak v oblasti některých důležitých eh, problémů, jako je například situace na trhu práce, ochrana životního prostředí, ratifikace dosud neratifikovaných úmluv ILO a tak dále. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem, proto si také beru slovo a chci se vyjádřit k některým připomínkám, které tu padly. Naši socialističtí kolegové ze Spojeného království nám řekli, že v parlamentu jsme hlasovali pro sankce, ale to není úplně pravda. Když zmiňujeme Austrálii, Nový Zéland, v podstatě uvažujeme o možnosti uvalit sankce, to ještě ale neznamená, že tak opravdu učiníme. My o tom sice budeme uvažovat, ale to prostě není totéž. Potom paní Arena řekla, že nemáme žádný konkrétní časový plán pro implementaci těchto dvou umluv ILO. My jsme ale byli v Japonsku a je pravda, že jsme nedostali jasnou odpověď na tuto otázku. Snažili jsme se vyvíjet tlak na japonskou protistranu a dostali jsme k tomu dopis od eh, velvyslance pana Ugama z 8. října a já budu citovat, rozhodli se uspořádat první setkání na, na ministerské úrovni a zástupci příslušných orgánů a na začátku listopadu, pokud jde o některé relevantní eh, kapitoly eh, dohody EPA. To je, prosím, podle mého jasný indikátor a já myslím, že díky tomu můžete být klidní. Pokud jde o paní Arena, mohu vás ujistit, že jsme spolupracovali s panem Pereirou. A já jsem přesvědčen, že vypracujeme uspokojivé znění. Děkuji, vždycky je potěšením, když ta debata je živá Takže prosím, nebojte se zareagovat jeden na druhého. Nyní dám slovo zástupci komise, pan Marko Šivolo, aby okomentoval průběh této debaty. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno vám všem. Nejprve, komise bych chtěla poděkovat členům parlamentu, kteří si již vzali slovo za dobrou výměnu názorů a kvalitní debatu k této velmi důležité dohodě. A teď tedy několik připomínek na základě toho, co jsem tu dnes vyslechl. Za prvé, celá řada z vás upozornila na to, že tato, hodnota má, tato dohoda má hodnotu i strategickou a posiluje vztahy s partnerem se kterým sdílíme stejné hodnoty a také normy, dalo by se říct. A, je, a to je zvláště důležité v současné době. Považuji za zásadní mít možnost prohloubit naše strategické partnerství s velmi důležitým obchodním partnerem. Já jsem zmínil hodnoty a normy. A také jsem slyšel, že někteří poslanci upozorňovali na riziko snižování úrovně těchto norem. Ale jestli je to jedna věc, kde si mohu být jist, je to to, že v oblasti ochrany spotřebitele rozhodně nedochází k snižování úrovně velice náročných norem, pokud jde o ochranu spotřebitele. Eh, také jste upozornili na velké přínosy, které má tato dohoda a já s tím musím souhlasit. Důležité ale je, aby tato dohoda vstoupila co nejdříve v platnost. Jen tak tedy vlastně tyto eh, přínosy začnou fungovat. A v případě některých typů produktů, které jsou vyváženy do Japonska, jako je třeba víno a síry, zvláště u vína, je naprosto zásadní, aby tato dohoda vstoupila v platnost co nejdříve, aby vývozci mohli účinně konkurovat jiným velkým exportérům vína, jako je Austrálie a Chile. Pak jsou tu některé konkrétní připomínky k dalším bodům. Za prvé, pokud jde o TSD, je důležité, podívat se na obsah dopisu, který poslal pan Kugama eh, také k nahlédnutí našemu direktorátu. Jde o splnomocněného velvyslance Japonska, který tady potvrzuje záměr své země eh, postupovat určitým směrem. Je to tedy oficiální stanovisko, my to bereme velmi vážně a jsme také velmi potěšeni tímto vývojem. Přispívá tedy k potenciálu zvýšení, tedy k zvýšení objemu spolupráce. A je to tedy formulováno jako závazek shell a to tež se týká v boji proti nelegálnímu, nelegální těžbě dřeva. Tady to ustanovení je také formulováno závazně. A když se podíváte na statistiku za poslední desetiletí, navíc uvidíte, že v případě nelegální těžby dřeva se situace v Japonsku za eh, poslední deset let výrazně zlepšila. To jsou údaje, které vám mohu předat. Ukazuje se, že od 19. září například existuje registr podniků, které v této oblasti jsou certifikovány na nejvyšší úrovni. Už v tuto chvíli jich je 39. A to je, myslím, snaha tady, eh, jasný důkaz snahy použít tento nástroj na podporu eh, těch tedy podniků, které se chovají zodpovědně. Jinými slovy, určité kroky jsou implementovány již teď my budeme spolupracovat s Japonskem a považujeme tento vývoj za velice slibný. A konečně, pokud jde o finanční služby, protože jste upozorňovali na to, že naříz, že eh, bychom tady mohli otvírat dveře další krizi. Služ, kapitola o službách, zvláště o finančních službách, se naopak snaží snížit či eliminovat zbytečné překážky obchodu, ale jsou tu také určité základní záruky. Výjimky jsou dobře a důkladně naformulované. A jsou tam také jasně naformulována obraná opatření, takže my to za riziko nepovažujeme. Kapitola o službách v podstatě zaručuje, že naši poskytovatelé služeb budou mít prostor pro to, aby poskytovali služby na stejné úrovni jako japonští domácí poskytovatele. Je to tedy princip, který všichni jistě můžeme podpořit. Je to princip nediskriminace a to se tedy týká i kapitoly o službách. Je to ovšem, a tedy navíc je to velmi dobře ošetřeno, pokud jde o závazné podmínky naplnění těchto ustanovení. Děkuji a David Martin na závěr. Já budu velice stručný, protože eh, hovořím na závěr Pedrovým jménem. Zazněly tady pádné otázky. Ono zda je lepší mít čisté svědomí a vylepšovat eh, to usnesení, anebo zda chceme tu dohodu, aby tedy určitě byla. Ani jedno, ani druhé. Sice si přejeme co nejdřívější ratifikaci, ale zároveň zde v tom usnesení jde právě o to, že chceme tlačit na to, aby vše, co je slíbeno, v tom usnesení bylo i naplněno. Čili například ta ilegální těžba dřeva, ty další záležitosti, aby byly vymíceny neduhy, aby udržitelný rozvoj v praxi něco i znamenal. Jinak eh, další komentář. Nemůžeme upírat eh, obchodní dohodě, že tam jsou ti, kteří na tom získají a ti, kteří na tom jsou ztratní. To si nesmíme nalhávat. Budou třeba malí zemědělci v Japonsku, kteří na to doplatí ono vždy na každé dohodě někdo získá, někdo tratí, ale bude těch, kteří na tom získají zde víc. Zcela rozhodně a výrazně a pokud budeme bojovat za eh, standardy, za normy eh, pracovně právní, tak to bude o to lepší. Děkuji, říká předseda, tím jsme udavřeli diskusi o pozměňovacích návrzích eh, k smlouvě s Japonskem, dohodě s Japonskem a usnesení bod číslo 6. Provádění obchodní dohody mezi Evropskou unii, Kolumbií a Peru. Spravodaj, kon, spravodajem je pan Pizas. Než mu dám slovo, chci no, zde přivítat pana Edgara Vaskeze, místo předsedu pro obchodní otázky při zastoupení eh, Peru a eh, z Kolumbie pana Franciska Kanadose. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž panu náměstkovi a eh, panu velvyslanci, dámy a pánové, obchodní dohoda mezi EU a Peru už pět let platí a opravdu je zajímavé se ohlédnout a posoudit, jak to vypadá. Proto schvaluji a jsem rád, že ta zpráva, kterou máme před sebou, vznikla. Implementace obchodních dohod je pro nás prioritou z pohledu monitoringu, z pohledu sledování nikoli pouze samotných vyjednávání, ale i toho, jak potom vyjednávání se vše provádí. Tato dohoda se netýká čistě pouze obchodu. Týká se rovněž společných hodnot, mezinárodních norem a jejich prosazování může mít pozitivní dopad na i občanský rozvoj, rozvoj občanské společnosti po obou stranách a strategické partnerství s Latinskou Amerikou je tímto posíleno, což je pro EU rovněž významné a i pro nás. Myslím, že už dříve v tomto roce jsme zde hovořili o tom, že vše se ubírá správnou cestou. Obchod se zvýšil a měl i určité negativní aspekty, ty se ale podařilo neutralizovat modernizací, diversifikací vývozu eh, z Kolumbie a z Peru, protože u obou těchto zemí je důležité mít referenční trhy eh, mimo Latinskou Ameriku, aby získali lepší přehled o tom, o či je zájem. Podařilo se tedy modernizovat určitá odvětví, Vytěžily z toho hodně i malé střední podniky. Z pohledu Evropy vedla tato dohoda k lepšímu přístupu na naše trhy, nikoli pouze kvůli zrušení cel, ale i obchodní bariéry byly odstraněny. V té zprávě se rovněž zmiňuje, a já to schvaluji, že malé střední podniky nemají dostatek informací o těch možnostech. A já doufám, že se toho eh, příslušné orgány ujmou, aby každý malý střední podnik, který potenciálně může se účastnit této obchodní výměny, z ní vytěží maximum že se zapojí do vývozu, případně dovozu a e, další e, záležitosti. I Kolumbie, i Peru sami musí e, šířit osvětu, ale zároveň ještě mají co dohánět ohledně certifikace určitých e, produktů mlékárenských, ale i e, masa. Plně si uvědomuji, že je obtížné pro Kolumbii a pro Peru dosáhnout na určité unijní normy, zejména v oblasti zdraví a bezpečnosti. My se o to však snažíme. Snažíme se posílit eh, spolupráci mezi vládami v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Naším cílem by mělo být eh, dodržování mezinárodních norem v oblasti eh, pracovně právní, pracovních podmínek. Ehm, Kolumbie však stále ještě má co dělat. Je třeba rovněž dodržet cestovní mapu, eh, svoboda združování, ochrana životního prostředí, příslušné eh, kontroly, zamezování práce dětí a tak dále. My bychom si přáli, aby komise odeslala dopis peruánským mm, vládním orgánům, že má obavy v kapitole udržitelného rozvoje a že snad eh, není plně naplňován. Já doufám, že právě pan náměstek ministra se k tomu i vyjádří. Další důležitý aspekt to je dialog mezi EU a občanskou společností v Peru a v Kolumbii, zejména v oblasti obchodu a udržitelného rozvoje. Ta vnitrostátní poradenská skupina, která vzniká v každém státě, to je velice důležitý nástroj, který nám pomůže sledovat co se děje, jak to vypadá. A přidaná hodnota by byla v jejich eh, nezávislosti. Proto jsem rád, že právě v Kolumbii už máme mechanismy, které tuto nezávislost zajistí a já bych rád, aby se takto k tomu přistoupilo i v Peru. Je jasné, že pokud se v těchto zemích začnou uplatňovači, díváme se na ně optikou evropskou, tak je tam ještě mnohé co dohánět. Pokud ale se obě země budou dostatečně snažit, můžou počítat s naší podporou. Závěrem důležité je, že 30. května Kolumbie se stala členem OECD, což znamená další reformy. Rád bych vybídl Peru, aby se rovněž o členství účast snažilo. Nyní uvítám komentáře všech kolegů a rád budu dále spolupracovat se stínovými zpravodají a doufám, že eh, naše stanovisko bude co nejlépe se odrážet. Eh, za socialisty máme Imakolado. Imakolado. Ano, děkuji. Je to vlastně dobré jak mě vyslovujete. Chci uvítat představitele eh, zastoupení i vlád kolumbijské a peruánské. Jsem rád, že jsou mezi námi a blahopřeji zpravodaj za skvěle odvedenou práci. V úvodu předešlu, že ta spolupráce s partnery a pozměňovací návrhy, jak byly předloženy, určitě vyústí ve velice dobrý, uspokojivý závěr. Výsledky, kterých bylo dosaženo v oblasti diversifikace obchodu, posílení vývozu, zejména pro Kolumbii, ale částečně i pro Peru a ve strategické oblasti nás těší. I například z pohledu konfliktů, které tam stále ještě přetrvávají a e, spolupráce, e, kterou zde nastavujeme, tak právě program udržitelného rozvoje může být posílen. Je však pravdou, že stále ještě jsou tam výzvy. Z našeho pohledu je třeba zajistit stoprocentní ochranu e, původu označování původu, rovněž udržitelný rozvoj a další důležitý bod pro tento parlament konkrétně a pro mou frakci je otázka cestovní mapy a zajištění, že cestovní mapa v oblasti zvyšování standardů eh, životních práv a eh, pracovních podmínek je dodržena. Proto je důležité nikoli pouze podepsat kvalitní dohodu, ale pak zvážit všechny aspekty, jak jsou dodržovány, jak je vše dotahováno. Je pravda, že některé záležitosti pokračují svěžněji než jiné, ale zároveň se musíme dívat na vše, co se v těch zemích mm, dělá, například naplnění požadavků udržitelného rozvoje náš parlament potřebuje lepší, přesnější informace všech iniciativ, tak abychom byli schopni právě tuto kapitolu posoudit. V tomto kontextu se obracím na komisi. Předložte nám ty informace stejně tak, bych ráda slyšela um, příslušné informace od zástupců Kolumbie a Peru. Další aspekt se týká posilování dialogu s občanskou společností i zpravodaj se toho tématu se o tom tématu zmínil. My jsme obdrželi stížnosti od partnerů občanské společnosti a sami jsme byli toho svědky, když jsme se vydali na misi do těchto zemí. Tam opravdu vidíme, že stále ještě je co doháněn, zejména u peruánské vlády, aby bylo zajištěno, že představitelé občanské společnosti mají svůj hlas, jsou nezávislí a mohou se vyjádřit. Já zde mám pozměňovací návrhy, Doufám, že ten text vylepší a doufám, že se setkají na, s vaší podporou. Pan Saladě za EKR. Děkuji, pane předsedo. Zahradil. Děkuji za takto konstruktivní základ pro náš výbor. Můžeme se tím nyní dobře uh, zabývat. Pouze tři záležitosti bych rád zmínil. Uh, to mm, zda jsou si e, zainteresované strany vědomy existence této smlouvy. Tady cituji, mnohé malé střední podniky nevědí o výhodách, e, které tato dohoda přináší. To je zcela jasné v Kolumbii a zejména v Peru. To jsou země, které jsou těmi opravdovými výherci u této dohody které na to mají co získat. Stále ještě máme obchodní deficit z Peru a o 14,4 ve srovnání s rokem 2017 se tento obchodní deficit, obchodní schodek ještě zvýšil. Otázka zní proč, co se s tím dá dělat, jakých iniciativ se můžeme ujmout, abychom zvýšili um, povědomí o této dohodě a tady bych rád rovněž slyšel přístup zpravodaje k tomu. Co si o tom myslí? Druhá záležitost korupce, tady si to musíme jasně říct. Mnozí evropští obchodníci nám to říkají, mnozí si stěžují. U našich obchodních vztahů se zdá, že tato záležitost přetrvává a já bych rád věděl, co se tam změnilo od podpisu této dohody a co můžeme dělat v oblasti protikorupčních opatření. A závěrem širší geopolitický výhled, zejména na Peru. To je země, která je nasměrována ve prospěch volného obchodu, ráda se účastní vyjednávání TPP a tady bych rád uslyšel od komise, jak se liší naše vyjednávání od toho vyjednávání o TPP z pohledu jak kvality, tak kvantity, jaké ambice má komise, jaké požadavky z pohledu ať už společenských nebo environmentálních měřítek, abychom si obě strany této mince mohli porovnat Tedy to jsou tři krátké záležitosti z mé strany, no a samozřejmě, že se těšíme na konstruktivní dialog se zpravodajem. Děkuji za Alda, je to Nadia Hirsch. Máte slovo. Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, vážený pane eh, zástupce Peru a Kolumbie. Já rovněž si výslovně poděkovat zpravodaji za takto vyváženou zprávu a povedený text. Myslím si, že je zcela jasné i u Peru, Kolumbie, ale i u Ekvádoru zdůraznit pozitivní aspekty, kdykoliv se taková dohoda podepíše. Proto je vidět, že přece jen došlo k pokroku, například eh, potírání korupce, reformy v justici. Cesta je bez pochyby dlouhá, ale jakmile jsme svědky toho, že se vše ubírá správným směrem, tak na tom nám záleží a to je dobré. Rovněž malé střední podniky by měly profitovat z takových dohod. Jsme rádi, že tomu tak je. Zároveň ale se domníváme, že i v Evropě je třeba mnohé vysvětlit, tak abychom těch šancí dokázali co nejlépe využít, či naše malé střední podniky. Zároveň chci zdůraznit, že právě v Kolumbii stále ještě se vyjednává v mírové oblasti a stabilita by byla tou nejlepší zárukou jak pro investory, tak i pro obchodní partnery. To se zde musí zdůraznit kde vidíme nutnost změnit záležitosti, zejména dialog s občanskou společností a zejména na venkově. Tam stále ještě to hapruje a právě tam bychom rádi navázali mm, dialog a posílili dialog právě s Kolumbií, v Kolumbii a na tom nám bude záležet. Pro nás liberály záleží a tam podáme pozměňovací návrhy, aby i e, digitální hospodářské vztahy byly zdůrazněny. Tam přispějeme pozměňovacími návrhy, ale jinak e, musíme říci a jasně to chceme říci, že to strategické partnerství má obrovský potenciál a jsme rádi, že se ubírá správným směrem. Děkuji a Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Co Děkuji za takto um, pojatá ten návrh usnesení. Ono je dobré, že zde se snažíme vyhodnotit pět let od podepsání těchto dohod. Dokonce i když ne všechny státy eh, tuto, či tyto dohody ještě ratifikovaly ale není tajemstvím, že se jednalo o jedny z nejkontroverznějších dohod, které eh, procházely touto sněmovnou, protože našimi protějšky jsou dvě země, no a zejména Kolumbie, tam máme stále ještě občanskou válku, která sice je taková trochu zmrazená, ale stále ještě je určujícím faktorem do budoucna. Ovlivňuje jak hospodářskou, tak i politickou spolupráci, ale my máme zájem jednat v zájmu občanů. A to je částečně i tak v případě Peru. Proto ta cestovní mapa měla jako jednu z přestupních podmínek před pěti lety právě takový konkrétní nástroj, kde to bylo i do té dohody zabudováno. Zmínka o e, těch politických procesech. A proto si myslím, že i v této zprávě musíme vidět obě záležitosti, i ty klady, i zábory, e, zápory. Jednak musíme zdůraznit to, co se daří, ale nezapomínejme ani na to, co ještě není tak, jak by to mělo být proto, když se díváme na nejbližší měsíce a na to, že dojde k zasedání všech stran, nastane i zasedání těch poradních skupin. A otázka zní, eh, ty vnitrostátní poradní skupiny ujmou se cestovní mapy, berou je v potaz, když my jsme právě na těch cestovních mapách tak trvali a za druhé chci říci, bohužel my GUE NGL stále ještě jsme bezprostředními svědky zabíjení místních aktivistů a právě i v místně. A jeden člověk e, doplácí životem na tu situaci každý druhý den. Tady se táží, jak lze tuto situaci změnit, protože ona rozhodně podminovává důvěru jak u obchodních partnerů, tak u i občanů. Tady to je otázka přímo na představitele nevládních organizací, ale i na velvyslance, co se může v té věci dělat, aby ten hospodářský aspekt byl posílen. Darling, další. Um. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Já bych chtěla rovnou navázat na Helmuta když byla ta dohoda ratifikována v, Evropským, v Evropském parlamentu před minulými volbami, tak já jsem vedla Evropskou konfederaci od odborových svazů a e, usilovně jsme pracovali na cestovní mapě. E, snažili jsme se e, vypracovat agendu zlepšení situace lidských práv a pracovních práv v Kolumbii a v Peru. A proto mě zároveň frustruje a zároveň těší to, co se od té doby stalo. Nicméně ten nedostatek pokroku v obchodu a udržitelném rozvoji je poměrně frustrující. Podle mě eh, jeden z hlavních nedostatků eh, návrhu zprávy, ke kterému budu podávat pozměňovací návrhy, je to, eh, jaká je realita přímo na místě. Za prvé, je to časté zabíjení sociálních lídrů a obránců lidských práv v Kolumbii. V Kolumbii a to zejména po podpisu mírové úmluvy. A ve zprávě se vůbec nezmiňuje vazba na vlastnictví půdy a ochranu životního prostředí, což se zcela zjevně přímo týká těch vražd lidskoprávních aktivistů a sociálních eh, aktivistů. Musíme být upřímní a musíme eh, tuto souvislost do té zprávy dát, zejména vzhledem k tomu, že jde o zemi, kde velká část exportu jsou přírodní zdroje. Takže tam panuje napětí a pokud myslíme obchod a udržitelnou, udržitelný rozvoj vážně a tu cestovní mapu, pokud myslíme vážně, musíme se tím zabývat. Dále, eh, v Kolumbii je velice častá velice časté zastrašování odborářů a jejich vraždění. V první části tohoto roku až do konce srpna bylo zavražděno 14 odborářů v Kolumbii. Mezi lety 2012 až 2017 jich bylo 200 eh, 2200 případů porušení eh, práva na život a na integritu eh, u příslušníků odborových svazů a nic z toho se ve zprávě nezmiňuje. A já si myslím, že my musíme reflektovat realitu této země, protože jinak dostatečně nezdůrazníme závažnost našich požadavků na konkrétní kroky. Děkuji, Maria Arena. Děkuji. Já budu stručná. Souhlasím s tím, co dosud bylo řečeno. I já bych byla ráda, kdybychom tuto zprávu nahlíželi v kontextu výsledků eh, kolumbijských voleb, kde současná vláda nemá žádnou eh, cestovní mapu k implementaci mírového procesu. Víme, že pan Duke byl vlastně proti mírovému procesu a bylo by velice zajímavé svázat mírovou umluvu a cestovní mapu eh, s naší dohodou, o které dnes hovoříme. Velice důležité je právo na půdu a přístup k půdě. To je důležitý aspekt mírové dohody. A musíme pamatovat i na situaci eh, obránců lidských práv. A potom je tu otázka legální a nelegální těžby v Kolumbii a jejich jejího vztahu k mírové dohodě. To jsou body, které by měly být eh, ve zprávě obsaženy. Evropská unie eh, velice podporovala eh, mírovou dohodu, ne tolik mírový proces, který k ní vedl, ale dohodu jako takovou. A víme, že tato obchodní dohoda má za cíl podpořit tento proces. A proto ji nemůžeme hodnotit čistě na základě obchodních úspěchů. Musíme ji hodnotit na základě toho, co se povedlo v oblasti lidských práv v zemi jako je Kolumbie. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, I já eh, budu patřit k těm, kteří se nevyjádří tak pozitivně. Je pravda, že něco se vyvíjí správným směrem, ale řekněme si eh, zcela upřímně, že toho není mnoho v této dohodě. A mě také dělá starosti, jak to, jak to dopadne na původní obyvatelstvo, a na e, drobné živnostníky, na e, odboráře a lidskoprávní aktivisty, kteří jsou vražděni. E, já si myslím, že kapitola o lidských právech je velice slabá a je třeba ji posílit. Právě tak zapojení občanské společnosti. To slycháme neustále, že v tom jsou problémy, to musíme posílit. Občanská společnost musí být lépe zapojena. Tady je také třeba ještě odvést práci. A pokud, dost, pokud nastane porušení podmínek, tak tu nejsou možnosti uh, upuštění od smlouvy, uh, což není příliš dobré, chceme-li dosáhnout pozitivního vývoje. Takže něco takového musíme ještě doplnit pozměňovacími návrhy. Děkuji. Tak Matias Jürgensen, jak to vidí komise? Na tři minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že tato zpráva přichází v ideální čas. Eh, jak víte, tak eh, přechodné období eh, této smlouvy se blíží ke konci, ještě ale nejsme na konci implementační práce. Učinili jsme za těch prvních pět let mnoho práce, ale ještě nám mnoho zbývá. Zbývá nám práce v oblasti přístupu na trh, Eh, potom eh, jsou tu problémy s mírem, problémy s drogami v případě Kolumbie, potom implementace nedávného rozhodnutí o veřejných zakázkách v Kolumbii a potom je tu eh, významná otázka obchodu a udržitelného rozvoje. Tam jsme dosáhli nějakého pokroku, ale zcela jasně je tu ještě potřeba konat dále z naší strany. A je tu mnoho prostoru pro další práci eh, na eh, straně našich partnerů, zejména Peru. Eh, začínáme spolupracovat také s Ekvadorem samozřejmě. Tam vidíme povzbudivé známky ze strany Kolumbie, která vytváří struktury potřebné pro dialog s občanskou společností takže celkově souhlasíme s valnou většinou této zprávy a e, brzy zveřejníme nebo zahájíme posouzení dopadu, které bude mnohem hloubkovější. E, zahájíme práci v letošním roce a budeme pokračovat v příštím roce e, s hlavním zaměřením na 15-bodový plán ITSD. Děkuji vám za příležitost eh, ukázat za těchto pět let eh, zájem o danou problematiku. Eh, děkuji a nyní bych dal slovo panu náměstkovi ministra pro obchod z Peru. Ne, ještě ESVČ samozřejmě, také důležitá instituce. Pan Jean-Pierre Bois. Na tři minuty, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji za příležitost prezentovat názory Evropské služby pro vnější činnost na tento návrh zprávy. Já bych řekl, že souhlasíme s mnoha závěry této zprávy, souhlasíme s celkovým hodnocením. Jednu věc bych chtěl říci k té obchodní dohodě a to, že je velice důležitým prvkem našich vztahů s Kolumbií a s Peru a e, bude z ní velice důležitý prvek i v našich vztazích s Ekvádorem. Někteří poslanci, kteří přispěli dnes do debaty, se zmínili o e, slabých stránkách, abych tak řekl, obchodních vztahů e, s Kolumbií a Peru. A to je stále ještě přílišný spoleh na export eh, nerostných zdrojů. A právě tato obchodní dohoda bude významným příspěvkem ke snížení této závislosti na několika málo eh, exportních artiklech pocházejících z těžby. Máme data o Kolumbii i Peru, jsou velmi povzbudivá. Mnoho malých a středních podniků v obou zemích začíná vyvážet do Evropské unie, a to zejména netradiční zemědělské produkty. A to je velice důležitý bod, eh, který je třeba zdůraznit. Možná se divíte, proč hovořím o něčem, co, píš, co spíše spadá do kompetence DG Trade, ale ono je to velice důležité z politického hlediska. Je to příspěvek eh, k rozvoji regionů v Kolumbii i v Peru, které zatím neměly takový přístup na mezinárodní trhy. To je tedy velice důležité a je to eh, významné i v kontextu implementace mírové dohody v Kolumbii. Za druhé, mnozí poslanci hovořili také o určitých obavách v souvislosti s lidskými právy, zejména pracovními právy, zejména potom e, zabíjení e, odborářů, ke kterému dochází stále příliš často. To je samozřejmě zdrojem neustálých obav Evropské unie a je to problém, o kterém se e, často diskutuje mezi kolumbijskými úřady a e, řediteli mise EU v Kolumbii. Musím říct si, že podle informací, které máme o politice nového kolumbijského prezidenta, situace je poměrně optimistická. Kolumbijské státní orgány to berou jako prioritu a oznámili, že vytvoří novou strategii na řešení tohoto problému, takže napjatě čekáme na nějaké indicie toho, v čem ta politika bude spočívat. Chtěl bych také zdůraznit, že tyto problémy jsou součástí jak formálního lidskoprávního dialogu s oběma zeměmi, tak součástí neformálnějších kontaktů. A chtěl bych zdůraznit, že u obou zemí máme stále možnost financovat projekty, které by řešili lidskoprávní dimenzi tam, kde je třeba zlepšovat situaci. Zejména potom problémy související s touto zprávou, jako zlepšování pracovních práv a tak dále. To může být předmětem projektů financovaných z Evropské unie, jako je například výměna zkušeností s Evropskou unii a tak dále, implementování strategií takže my eh, v ESVČ i kolegové v komisi eh, jsme ochotní eh, proskoumat a zvážit takovouto žádost, pokud by se objevila. Děkuji a teď pan viceministr pro obchod z Peru. Tři minuty, prosím. Děkuji vám moc krát a dobré ráno všem. Děkuji za to, že jste mi dali příležitost se účastnit vašeho dnešního zasedání výboru pro mezinárodní obchod a děkuji vám za příležitost krátce promluvit na téma obchodní dohody mezi Evropskou unii a Kolumbií a Peru z peruánského pohledu. Mezinárodní obchodní dohody jsou pro Peru nesmírně důležité v rámci naší strategie rozvoje. Tyto dohody nám umožňují zajistit potřebnou stabilitu a ekonomický růst v naší zemi. My jsme nyní nad průměrem amerického kontinentu a tento růst nám umožňuje vytvářet pracovní místa, zvyšovat mzdy a samozřejmě snižovat míru chudoby. Tato obchodní dohoda významně přispěla až do roku 2017 ke snížení chudoby ze 49,1% v roce 2007 na 21,7% v roce 2017. To je tedy ohromný úspěch se snižováním chudoby v Peru. A za to vše vděčíme eh, otevřením eh, obchodních vztahů, například prostřednictvím dohody s Evropskou unii. Je to naprosto zásadní, jelikož bilaterální vztahy mezi Peru a Evropskou unii jsou vztahy úspěšné. Jsou to vztahy strategické pro naši zemi. Bilaterální obchod není v poslední době tak dynamický vzhledem k situaci ve světě, ale v roce 2017 došlo k určitému zotavení a to tež platí pro rok 2018. V roce 2017 Eh, růst činil 13,5 eh, eh, růst obchodu a letos už je to přes 11 Takže vidíme, že ten růst se opět posiluje v rámci našeho bilaterálního obchodu. Pokud jde o zprávu, o které se tu diskutuje v Evropském parlamentu, chtěl bych říci, že naprosto souhlasím s body 8 a 9, které se týkají modernizace a diverzifikace exportu jak v Peru, tak v Kolumbii. V Peru za uplynulých pět let od vstupu dohody v platnost se začalo vyvážet 813 nových produktů z Peru do Evropské unie. A z těchto nových produktů 98 tvoří netradiční sektory. Takže to jsou sektory s vyšší přidanou hodnotou. A zajímavé je, že 90% těchto nových exportů provádějí malé a střední podniky a mikropodniky. Takže tu vidíme demokratizační efekt vlivem eh, dohody mezi Evropskou unii a Peru. Chtěl bych stejně jako ostatní pogratulovat výboru INTA za zvyšující se počet inspektorů, jak se o tom píše v eh, odstavci 18. Peru vkládá mnoho úsilí do zlepšení inspekcí práce. Mohu uvést čísla. Počet inspektorů v Peru se významně zvýšil v poslední době ze 360 v roce 2016 na více než 519 v roce 2018. Naším cílem je dosáhnout počtu 925 do roku 2020. Takže počet inspektorů práce se více než strojnásobí za tuto dobu. Tím budeme schopni i nadále formalizovat ekonomiku a e, postavit se výzvám, kterým Peru čelí v roce 2019 hodlá peruánská vláda zavést nové daňové úřady eh, po celé zemi. A pokud jde o efektivní implementaci kapitoly o udržitelném rozvoji, odstavec 19, tak mohu říci, že Peru nejenže splňuje závazky, ale také činí velké pokroky v oblasti životního prostředí a pracovního práva. Posilujeme instituce a posilujeme naše standardy. Pokud jde o standardy ILO a jejich implementaci, mohu vám oznámit, že jsme ratifikovali 8 úmluv a chystá se podpis Eh, další úmluvy eh, v letech 2018 až 2021. Dialog s občanskou společností je také nesmírně důležitým bodem, eh, proto jsme aktivovali Národní radu pro dialog a tato rada zahájí činnost v příštím roce. Bereme tedy vážně všechny aspekty obchodní dohody a občanský dialog se jich všech dotýká. Děkuji za tuto příležitost k vám promluvit a na závěr mi dovolte ještě jednu myšlenku. Dnes, právě dnes, předložíme výboru úplnou detailní zprávu o stanovisku peruánské vlády ke stížnosti, kterou jsme obdrželi od Evropské unie ohledně stavu občanské společnosti v Peru. Tato zpráva vám poskytne dostatečnou jasnost a ukáže, jakého pokroku jsme dosáhli. Samozřejmě zbývá mnoho výzev, ale jsme na správné cestě ke splnění našich závazků. Děkuji a teď dám slovo panu velvyslanci Kolumbie na tři minuty. Děkuji moc krát, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nás pozvali a děkuji panu Fisasovi za shrnutí obsahu zprávy INTA. My jsme tu zprávu četli a bereme na vědomí vyjádření všech politických frakcí. Chtěl bych se vyjádřit k tomu, co jsme slyšeli. Pokud jde o implementaci mírové dohody, kolumbijská vláda je odhodlaná implementovat tuto dohodu, jak Eh, už jsme Evropskou unii ujistili. Ministr zahraničních věcí tu byl přednedávnem, setkal se s vysokou představitelkou a různými komisaři. Diskutovalo se o implementaci a prezident Duke přijede do Bruselu za dva týdny a znovu stvrdí náš závazek eh, plynoucí z této dohody. Jsou to samozřejmě problémy související s implementací a my vás budeme v brzké době informovat. teď k eh, Další téma, pokud jde o alkohol, my jsme eh, provedli změny legislativy a ústavy, abychom řešili tento problém. Eh, stále jsou tu ale ještě nevyřešené problémy a my o nich budeme velice rádi diskutovat. Předběžná implementace má pozitivní efekt na naše bilaterální ekonomické a obchodní vztahy, což lze podložit mnoha fakty. Evropská unie je druhým nejvě, největším cílem našeho exportu 14 za rok 2017 a je třetím největším zdrojem importu 15 Pokud jde o zahraniční investice, Evropská unie je největším investorem v Kolumbii a v roce 2017 došlo k nárůstu investic o 41 e, Dohoda přispěla k diverzifikaci našeho portfolia vývozu e, o e, jiné produkty než energetické a těžební, jako je například kakao, tropické ovoce a avokádo. Kromě toho jde o průmyslové nebo zemědělsko-průmyslové zboží. 78% exportu ovoce míří do Evropské unie. Těží z toho velmi malé a střední podniky a zemědělci ze 385 obcí v 32 provinciích, z nichž 20 patří k těm, které jsou nejvíce postiženy konfliktem. Proto je pro Kolumbii nesmírně důležité, aby Evropská unie doprovázela a podporovala proces konzolidace e, zemědělského podnikání a zaměření na export. Chtěl bych shrnout e, několik nejvýznamnějších aspektů implementace této dohody. Kolumbie souhlasí s tím, že je nutné chránit zdraví občanů, ale právě tak je důležité zajistit, aby se politiky a strategie opíraly o vědecká fakta a mezinárodní právo. Pro Kolumbii je důležité mít technickou pomoc, abychom měli jistotu, že naše produkty budou připuštěny na evropský trh. Na mysli mám zejména kakao, které je eh, prioritou, mají-li naše programy mít úspěch. Kolumbie je zemí s největší mírou biodiverzity na světě. Chceme chránit naše lesy a životní prostředí a máme strategii na eh, kontrolu a zadržování odlesňování a na ochranu eh, ekologicky nejohroženějších zón. Pracujeme také na iniciativách eh, pro tropické produkty, jako je palmový olej, káva a kakao. A v neposlední řadě chtěl bych zdůraznit důležitost kapitoly 9 dohody. Tam eh, máme závazek vytvořit národní konzultační mechanismus a také vytvořit eh, DAG, domácí poradenskou skupinu, což eh, je projevem demokratického a participativního ducha, který máme zakotvený v ústavě. Eh, dovolte mi eh, ještě zmínit několik oblastí, o kterých se to zatím nehovořilo. Za prvních pět let od vstupu dohody v platnost jsme získali mnoho úspěchů, ale musíme ještě pracovat v pilně v dalších pěti letech, aby výsledky byly ještě lepší. Děkuji, pan Fisas. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům a všem ostatním kolegům a také samozřejmě zástupcům Kolumbie a Peru za veškerou podporu, kterou eh, poskytli při vypracovávání tohoto stanoviska. A jak už bylo řečeno, ten feedback je eh, pozitivní a to se odráží i v předložených pozměňovacích návrzích. Ovšem u jiných eh, dohod to tak jednoduché není. Je potřeba podívat se na to, v jakém stavu byla země původně, v jakém je nyní. A já si myslím, že právě tyto země nejvíc naplňují svůj potenciál. A bez existence této dohody byla, by byla jejich situace mnohem horší než předtím. To ale neznamená, že bychom měli před něčím zavírat oči. Musíme nadále pokračovat v prosazování některých eh, pro nás zásadních otázek, jako je dodržování lidských práv. A proto tedy považuji například návrh za o přijetí programu pro podporu lidských práv za velice důležitý a doufám, že se na tom bude dále pracovat. Jakékoliv zlepšení v této oblasti by bylo užitečné, takže děkuji velice a těším se na další připomínky, další úpravy, tak abychom měli komplexní a vyváženou zprávu, která bere v úvahu to, k čemu došlo do posud, ale také se dívá do budoucna. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. října v 6 hodin večer a tím končíme jednání k tomuto bodu programu a nyní tady si uděláme krátkou přestávku. Bod 7 je totiž projednáván za zavřenými dveřmi. A mohou tady zůstat jen ti, kdo mají k tomu oprávnění. Ostatní požádám, aby odešli co nejrychleji.